pravidlem budou platit za schválené, pokud někdo do 24 hodin ze strany nějaké frakce anebo 40 poslanců vůči ním přihlásí námitku. Máte je k dispozici na Seance on Direct a budou zveřejněny v rámci zápisu k tomuto zasedání. Ve středu v souladu s článkem 40 podepíšu dva právní akty týkající se um, záležitosti zbyt schváleny v souladu s Eh, parlamentním řádem a texty budou zveřejněny v zápise